It's not suitably formulated. We are running late. Dear colleagues. Vážení kolegové, prosím, usedněte. Jak víte, je to společné zasedání výboru Econ a Tax 3. Já chci poblahopřát panu kolegovi Petru Ješkovi, který je nově zvoleným předsedou výboru TAX 3. Máme zde eh, jako návštěvníka pana komisaře Piera Moskovisiho, který má ve svém portfoliu mimo jiné také eh, zdanění a celá. Je to eh, velice dobrý termín schůze, poněvadž pan komisař Moskovici minulý týden, jak víte, zveřejnil dlouho očekávaný návrh na spravedlivé zdanění digitální ekonomiky. A asi vás nepřekvapím, když řeknu, že tento návrh v obou našich výborech vzbudil zasloužený zájem. My jsme v rámci konzultací o CC a CCTB eh, se o tom také bavili. Eh, parlament, jak víte, eh, zavedl koncept digitální přítomnosti a my se tedy vlastně dlouhodobě zbližujeme. A byl tady představen takový takový krátkodobý, taková úprava 3% na obrat. My si myslíme, že je lepší eh, zdaňovat eh, zisky na základě CCTV, pod kterou bude spadat taky ta eh, digitální přítomnost. Ale pravdou rovněž zůstává, že chceme-li to rychleji schválit, pak toto bude eh, ten eh, hodný seměr. A navíc pan eh, komisař zatím předložil šest návrhu, jakým způsobem tedy upravit náš systém v souladu s dosavadními plány a naši zpravodajové již pracují na dalších návrzích. Eh, my tedy se snažíme skutečně co nejrychleji dopracovat eh, dosud chybějící prvky tohoto valíčku. No a dnes si vyslechneme, eh, jak probíhá svalování, respektive vyjednávání tohoto návrhu, návrhu v radě. A nyní dám slovo panu spolupředsedovi Ješkovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás, pane komisaři. Domníváme se, že váš, vaše návštěva zde dnes je symbolická, eh, je to vlastně první slyšení pro nově ustavený výbor TAX 3. A eh, vy tedy představujete řadu zajímavých a významných iniciativ, které Eh, spadají také do našeho portfolia jako výbor TAX 3. Není to jen proto, že mnoho členů Ekonu je zároveň členy TAX 3, ale také proto, že Ekon eh, pracuje na vašich iniciativách a snaží se je sformulovat do podoby evropského zákona jako spoluzákonodárce. Já eh, doufám, že tato spolupráce bude pokračovat, stejně jako v případě dočasných výborů TEX 1, TEX 2 a PANA. A já musím říci, že my eh, se snažíme sledovat další vývoj, jako jsou eh, škodlivá daňová opatření, daňová privilegia, vyhýbání se placení daní a daňové podvody. Také jste jste se rovněž zaměřili eh, nově eh, na sledování agresivních daňových plánovaných strategií v rámci evropského semestru. K tomu nás samozřejmě bude zajímat další informace, co je k tomu možno říci. A eh, zda se také objeví v příštích doporučeních pro země. Také nás zajímá Eh, vývoj seznamu rady, seznamu o nespolupracujících zemích, zejména pokud se týče transparentnosti. A já jsem přesvědčen, že my eh, budeme eh, rádi, když se dozvíme něco o další, nových řízení zahájených vůči českým zemím, ze strany komise v souvislosti s odhaleními a e, s novými předpisy nebo realizaci směrnice o DPH. E, technicky e, prosili bychom vás, abyste úvodní proslov omezil zhruba na 10 minut, poté bude čas na otázky poslanců, ale jelikož máme málo času, budou to pouze 4 minuty, takže prosím, aby vaše otázky byly kratší než eh, jedna minuta, aby pan komisař měl čas odpovědět. Pokud nám nějaký čas zbude z těch čtyř minut, pak samozřejmě eh, bude toto využito pro eventuální doplňující otázky. Eh, v první řadě otázek dostane slot každá politická skupina a poté budeme postupovat podle Dontova systému eh, mezi politickými skupinami. No a pokud nám zbude čas, eh, dáme další sloty v rámci CashDI. Po vystoupení pana komisaře eh, si slovo vezme opět pan spolupředseda Valtěry. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, eh, vážení pánové předsedové. Jsem eh, velice rád, že zde mohu být s vámi eh, po založení nového výboru TAX 3 spolu s Ekonem. Já blahopřeji panu Ješkovi za zvolení předsedou tohoto výboru a blahopřeji rovněž více místo předsedům. Velice se těším na spolupráci s vaším výborem eh, v příštích měsících, tak eh, jako tomu bylo v případě předchozích eh, zvláštních výborů. Myslím, že je zásadní, aby parlament pokračoval v vyvíjení politického tlaku na to, aby všechny přijaté reformy opravdu definitivně skoncovali eh, s eh, daňovými problémy. A samozřejmě s tím souvisí také ty eh, zbabilé vraždy novinářů, kteří svoji investigativní práci zaměřovali právě na daňové úniky. Reformy, které navrhujeme, jsou důležitější než kdykoliv předtím, a dokonce už i firmy žádají o tyto reformy, tak, aby mohly pokračovat v růstu také přes administrativní hranice na společném trhu a abychom zůstali také konkurenceschopni na mezinárodním poli a byli schopni eh, lákat eh, další eh, firmy k nám. 21. století a e, firmy mají e, zájem a mají určitý hlas e, v rámci utváření daňových pravidel. Já jsem o tom hovořil naposledy na foru G20 a mohu to říct také o občanech. V poslední době čelíme silícím hlasům populistů, ale také občané si přejí spoluurčovat naši ekonomiku a její vývoj. Je skutečně čas pro posílenou spolupráci. Já jsem eh, tady slyšel, že eh, CCCTB to je něco, o čem se hodně hovoří. A vím, že členské země se na to nedívají příznivě, poněvadž se obávají o ztrátu eh, daňové suverenity. Eh, já myslím, že my potřebujeme evropskou suverenitu a je to proto, že eh, jakákoliv konkurence mezi členskými státy, tak to je v podstatě závod směrem ke dnu. Eh, protože to se bude týkat eh, eh, rozpočtu a nadnárodních firm, které budou schopny platit méně daní a státy si to budou vynahrazovat na ostatních občanech. Jsme země, které mají společný ekonomický osud a daňový dumping to prostě není něco, co by pro nás fungovalo. My jsme v komisi se snažili mm, o společný postup. Od té doby, co jsem nastoupil do funkce, eh, snažím se přesvědčit členské země ke strukturálním reformám, které stále se projednávají v Radě. A pak máme i další ještě nástroje, které by měly eh, koordinovat daňové, daňovou praxi a samozřejmě máme tady samozřejmě seznam těch eh, nespolupracujících zemí a pak tady máme nástroj zvaný semestr. Myslím, že eh, můžeme být hrdí na završenou legislativní práci z loňského roku eh, boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům. De facto ta smyčka kolem eh, nespolupracujícího daňového chování eh, se stahuje. Eh, de facto my jsme přiměli takové ty daňové prostředníky k tomu, aby se podrobili určitým definicím a snažili jsme se to prosadit co nejrychleji. My tedy máme eh, ambici, aby ty zásadní reformy, které dosud nejsou taženy do konce, aby se finalizovaly. A to se týká nejenom CCCTB nebo zdanění digitálních firm, ale také eh, chceme definitivní moderní režim DPH, která bude fungovat. Eh, já bych začal tím digitálním sektorem. Ten návrh je na stole už velice dlouho. A vy asi znáte ty návrhy z minulého eh, týdne. O co nám tady jde? Eh, chceme, aby byla určitá rovnost mezi různými typy daňových poplatníků a také eh, veřejné, tedy za veřejných firm. Eh, takové ty velké, velké firmy zhruba platí nějakých 9,5 eh, eh, korporátní daně, tam, kde by to mělo být zhruba 23 A pak jsou tady vlastně vaše návrhy, které budeme zapracovávat do CCCTB a to vlastně souvisí s tou digitální přítomností. To znamená, je to Eh, založeno na jakémsi ekvivalentu eh, skutečného místa eh, podnikání. My jsme v souvislosti s tím, nebo budeme muset v souvislosti s tím znova projít zdanění právnických subjektů. Chceme, aby neuvázli v takové té síti a mozaice z různých národních řešení. Zásadní jsou služby, které vytvářejí určitou hodnotu, řekněme Google a Facebook, které tedy poskytují sdílené platformy. Pak tady máme podobné modely, jako třeba je eh, Airbnb nebo Uber. A tady skutečně eh, můžeme nebo očekáváme značný daňový příjem. Eh, a dále, my tady máme takzvaný dočasný daňový režim a ten už to dá tady 25, poněvadž nejsme schopni se dopracovat definitivní režimu. Ten dočasný režim prostě nefunguje a brání firmám k využívání všech výhod společného trhu. Navíc eh, to souvisí eh, s karuselovými podvody a přeshraničními podpory, podvody. Já jsem předložil eh, začátkem eh, roku eh, systém zjednodušeného děnění a v podstatě do léta bychom toto chtěli dopracovat. Jsou to opatření nezbytná, poněvadž to, tyto způsobí ztráty víc než 100 eh, eh, milionů eur na daňových příjmech pro naše členské země. Čili tady je jedna věc a když to spojíme ještě se CCCTB, což je de facto matka všech reform pro eh, spravedlivější zdanění. A pokud se nám tady, tady CCCTB a DPH, se nám tady Eh, podaří dosáhnout pokroku, tak to bude skutečně eh, velice užitečné pro nás a pro občany. A nyní tedy nelegislativní agenda. Boj proti neplacení daní, tak o tom jsem samozřejmě hovořil. A my potřebujeme i eh, nelegislativní prostředky, abychom toto zvládali. Komise, jakožto strážkyně smluv, rozeslala eh, několik eh, varovných dopisů na Maltu, Kypr a do Řecka eh, v souvislosti se zneužíváním systému DPH a v souvislosti s Paradise Papers. A to se týká v podstatě daňových podvodů. No a Eh, my máme tady seznam eh, daňových rájů, eh, na kterém se shodly členské země. My tedy jednak vítáme, že něco takové vůbec vzniklo a je to poprvé v historii. Sledujeme jako EU 71 jurisdikcí, 9 jich máme na černé listině a to pak tady máme ten šedý seznam několika set podniků. 31 jurisdikcí eh, tady také dostali eh, eh, dopisy, pokud se týče firm a tak dále. My jsme zatím nedostali odpovědi na všechny ty dopisy, které jsme rozeslali. To všechno musí být transparentní otázka naší důvěryhodnosti. Snažíme se aby naše eh, ambiciozní reformy eh, měly dopad také na nečlenské země EU, ale nesmíme být naivní. To bych chtěl říct celá jasně. Eh, bohužel dochází k různým nedorozuměním mezi komisí a členskými zeměmi. V rámci EU my nemáme žádné daňové ráje které by odpovídaly těm internacionálním standardům. Ano, my tady máme případy agresivního daňového plánování. Nicméně dochází ke změnám a členské země odpovídají v tom duchu, že budou eh, rychle eh, odstraňovat nedostatky, které se na jejich straně nacházejí. Samozřejmě uvidíme v rámci dalšího semestru, jestli dospějeme k nějakým doporučením. Čili eh, neměli bychom upadat do sebe uspokojení, ale také neodsuzujme eh, naše členské země. Eh, naopak také přiznejme si, že není všechno ideální a že musíme provádět změny a musíme upravit také eh, legislativní praxi, eh, kde prostě nám to poněkud zaostává eh, ve smyslu etickém. No a na závěr bych řekl toto. Nemůžeme na jedné straně podporovat konvergenci našich ekonomik a na straně druhé provozovat nespoutaný daňový dumping to je skutečně eh, eh, takový sebezničující závod. My potřebujeme skutečnou konvergenci mezi eh, evropskými státy a k tomu potřebujeme na jedné straně přijetí CCCTB a na druhé straně reformu DPH. Takže my toto budeme prosazovat, očekáváme, že nás bude podporovat parlament, zejména výbory Ekon a tak 3. Takže tyto reformy, o které usilujeme od začátku mandátu, musíme dotáhnout do konce. A bylo by dobré, kdyby tento parlament uzavřel a dotáhl do konce tuto problematiku, do konce svého mandátu. Já musím říct, že za sebe, že eh, udělám všechno, co bude v mých silách, abych tomu napomohl. A samozřejmě jsem nyní v očekávání vašich otázek a e, jsem potěšen tím, že ano, samozřejmě máme tady e, různé e, sensitivity a trošku z jiných pohledů se díváme na tu tež problematiku, ale jsme na jedné lodi a de facto máme společnou vůli s tím nějak pohnout. A to znamená že občas eh, musíme také zatřást s tím či oním členským státem. To je naše společná role. A já se těším, že na tomto budeme spolupracovat do konce našich mandátů. Děkuji vám, pane komisaři Moskovici. Ten závazek eh, spolupracovat eh, rychle na novém balíčku bereme vážně a naším úmyslem je hlasovat o těch eh, to návrzích ještě před eh, koncem eh, stávajícího období funkčního, tak abychom přispěli k přijetí těch opatření. Teď se pustíme do příspěvků poslanců a nejdříve na čtyři minuty Alain Lamassur. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Já bych vám řekl, že hm, eh, velice citlivě se stojíme k tomu, co jste právě eh, říkal. A také eh, vzhledem k těm návrhům, které jste učinil minulý týden. Řekl jste jasně, že to dlouhodobé řešení, to vážné řešení, abych tak řekl, je zdanění digitálních aktivit, stejně jako ostatních aktivit zřízení eh, stále provozovny pro, trvalé, eh, pro digitální služby. A vítám také ten návrh, který eh, přijal parlament velkou většinou minulý týden. Chtěl bych vyjádřit určitou obavu. CCCTB je ta nejdůležitější věc. Ten text už byl předložen před 18 měsíci. Rada je nikdy neprojednal na ministerské úrovni, nicméně existuje eh, pracovní skupina, která se tím zabývá a pokud vím, tato skupina eh, příliš nepracuje a nepracuje příliš dobře. Zabývá se jenom tím prvním textem, což je CCTB, eh, pro tři kategorie členských států. Některé členské státy, které nebudou říkat nic, protože se k tomu staví negativně, potom další, které neříkají nic, protože čekají jestli eh, to bude vůbec pokračovat. A potom je tam třetí kategorie členských států, eh, včetně eh, toho, který, ze kterého pocházíme oba, které zkoumají ty články jeden po druhém a, každé to opatření. A, a zdá se, že oni a, z toho eh, berou ten veškerý obsah. A já mám otázku. Pokud eh, si myslíte, stejně jako my, že CCCTB je důležitější dočasné opatření, tak jak můžeme se postarat o to, aby ty eh, krátkodobé i dlouhodobé návrhy do sebe zapadly zhruba stejným tempem a na administrativní a politické úrovni členské státy mohly toto řešit hledat dlouhodobé řešení a podávat ty nezbytné výstupy. Tak jako vy, já sami sdílím e, tu diagnózu e, situace. K tomu, co říkal Anna Lamassur, e, samozřejmě média věnují pozornost té 3% dočasné daní. To je pochopitelné, to je ta nejimpozantnější věc eh, a je to krátkodobá eh, záležitost. Ta skutečná strukturální reforma eh, je právě ten společný konsolidovaný základaně z příjmů právnických osob a zahrnutí digitálních záležitostí do tohoto. Tady je určitá právní mezera ta nízká úroveň eh, plateb digitálních firm do eh, státních pokladen v jejím důsledku. Proto je důležité, aby se eh, na těchto věcech pracovalo současně. Já stejně jako mm, vy mám informace o práci na radě. Můžeme říci, že to nedělají mnoho a nedělají to příliš dobře. No, já se snažím to vidět optimisticky. Ehm, věci se chýbají. Nicméně budu vytvářet dodatečný tlak. Doufám, že s podporou některých členských států, tak aby zde došlo k urychlení prací, protože je jasné, že ať už hovoříme o krátkodobém zdanění nebo o konsolidovaném daňovém základu, tak Eh, nemáme příliš času a za bulharského a rakouského předsednictví je třeba se postarat o to, aby tyhle věci byly dokončeny. A můžu vás ujistit svou eh, podporou eh, pro toto. A myslím si, že je tady vůle každopádně tohleto dovést na ministerskou úroveň. Uvidíme, říká pan předseda J.P. Kofot. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane Moskovisi. Já bych řekl, že výbor TAX 3 eh, se bude velice eh, těšit na spolupráci s vámi na dokončení a prohloubení eh, boje za transparentnost a za efektivní pravidla zdanění v naší unii a globálně. K transparentnosti. Tady máme veřejné podávání zpráv v jednotlivých zemích. Jak, v jakém je to stavu? Je to věc, kterou musíme dokončit dříve než později? Chtěl bych vědět, co, se, co v tom komise dělá. Pokud jde o nespolupracující jurisdikce, tak důležité je ten eh, seznam, samozřejmě jste o tom hovořil. Chceme vidět ta kritéria eh, mm, a, a objektivní kritéria a, a seznam, který je důvěryhodný pro širší svět. Eh, co dělá komise, aby toto sestavila? Nebo toto zajistila? Vy jste jsem hovořil o studii, která byla nedávno vydána No, včetně eh, mm, eh, kritérií zdanění. Devět členských států má tě, eh, ta, agresi, ty agresivní systémy daňového plánování. Vy jste o tom hovořili jako o nelegislativní věci. Je tady třeba legislativa k odstranění těchto agresivních systémů daňového plánování v těch členských státech, v devíti členských státech? Máte představu o tom, jak zreformovat a, a tu eh, skupinu etickou, eh, eh, pro etický kodex v oblasti zdanění podniků, která příliš nefunguje a nedělá správnou práci. Děkuji, pane Kofode. Jak víte, tak já sdílím vaše, vaši zásadu, váš, vaši podporu transparentnosti. To je zásadní na princip, ze kterého vycházíme v posledních letech vedoucí veřejné CBCR tak eh, ta eh, kompromis na radě zatím nebyl podpořen na politické úrovni. Vzhledem k tomu, eh, že není jisté, jak bude zajištěno QNV a vzhledem k také neschodě ohledně právního základu na základě odporného, odporujícího stanoviska rady, tedy pardon, právní, rady služby, právní služby rady. Parlament i eh, komise by eh, společně měly tlačit na to, aby se eh, na to nezapomnělo. Protože, jak víte, my jsme pro veřejné CBCR. Pokud je o ten transparentnost toho seznamu, tak jak víte, to není seznam komise, ale je to seznam členských států. Nicméně i já trvám v rámci Rady na transparentnosti. Protože jsem vyzval aby eh, ty eh, eh, závazky těch zemí na šedém seznamu byly zveřejněny. To je první reakce. Máme tady na to první reakce 31. To není mnoho, ale musíme tlačit na to, aby to bylo úplně transparentní. Musíme také platit, pracovat na sankcích. Přijali jsme obecné zásady ale členské státy, myslím, by měly utěžit to tež. Pokud je o a, ta pravidla pro skupinu pro etický kodex, tak a, my s ní spolupracujeme, tak bychom tam posílili úlohu komise. A až tato debata bude ukončena, tak a, vám podáme zprávu. A samozřejmě, pokud jde o agresivní plánování, tak to znamená že je třeba, aby eh, ty eh, země upravily svou legislativu. A o tom, je ten, eh, o tom by měl být ten dialog, o kterém jsem hovořil. Děkuji vám. Pane předseda, děkuji panu komisaři Simu za prezentaci k zdanění. Tohle vyvolává velkou kritiku eh, u eh, podniků ve Finsku, eh, u nás doma a také v řadě dalších zemích. Bylo řečeno, že, ty, že tohle ohrozí společné standardy zdanění na mezinárodní úrovni a také to povede k velkým ztrátám digitální podniky tak tam ta hodnota se vytváří podle toho, kde jsou trhy. Řada eh, finských firm dělá výzkum a vývoj ve Finsku, ale eh, ten trh s klienty je někde mimo naše zem. Takže představované změny by znamenaly, eh, že u mezinárodní spolupráce by se jejich daňových základ odsunul do zemí s větší populací. Já jsem se aktivně snažila hledat pozitivní mm, Eh, názory na vaši, eh, vaše návrhy, tedy pozitivní názory na vaše návrhy a zatím se mi to nepodařilo. Abychom se eh, vyhnuli tedy daňovému vyhýbání, tak mm, samozřejmě ten váš návrh může být hodně silným lékem, ale nesmí zabít pacienta. To znamená, jak chcete zareagovat na to co eh, se eh, ozývá velice hlasitě z Finska v posledních týdnech. Děkuji. Hmm, děkuji, paní eh, poslankyně. Nejdříve bych řekl, že spolupracujeme na těchto daňových otázkách v rámci, který zůstává mezinárodním Hledáme eh, globální eh, reakci na globální problém, proto spolupracujeme s OECD. Jsme také velice aktivní, eh, pokud jde o práci G20. Nicméně máme své, své vlastní specifika, jsme Evropská unie a s naším vlastním trhem. A v tomto kontextu si myslím, že daňová konkurence s úprkem směrem dolů a takový rozlišený přístup je, jsou ničivé pro naše hodnoty. Musíme samozřejmě sledovat dopad na každý členský stát, na každý sektor a, a pracujeme na tom, abychom byli schopni ty návrhy na CCCTB konsolidovat, ale je důležité samozřejmě slouchat eh, hlasům z vašeho parlamentu zabývat se eh, kolektivním eh, přístupem k eh, reformě, díky němuž budeme schopni zaujmout společný přístup k vyhýbání se daním a mít také systém zdanění, který bude podporovat investice a inovace a který občané, který, který očekávají všechny naše skupiny a firmy, které působí globálně. Musíme zachovat svoji konkurenceschopnost a proto CCCTB je reforma, která je spravedlivá a pozitivní a, eh, a, a je to kolektivní přístup Leverwirning. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek, pane komisaře, k CCCTB. Eh, věříte, že eh, Evropská unie bude eh, schopna vyřešit eh, problém daňové reformy na jiných kontinentech. Co si konkrétně myslíte, že jsou eh, náklady americké daňové reformy pro EU v současné době? A je EU schopná reagovat bez CCCTB? A, pokud je o dočasné opatření, myslíte si, že je velké riziko toho, že by toto mohlo být napadeno kvůli diskriminační povaze? A jak se chcete vyhnout tomu, eh, aby eh, ty daně byly automaticky předány na spotřebitele, spotřebitele. Jak se chcete vyhnout dvojímu zdanění a jak budete eh, vymáhat nebo nutit firmy, které nemají fyzickou přítomnost na vašem území, aby platili ty daně? A potom k reformě pravidel zdanění firm budete potřebovat uživatelská data abyste zjistili, eh, kde eh, byla hodnota přidána nebo vytvořena. Dostanete ty informace od každého o uživatele vzhledem k legislativě eh, mm, o ochraně soukromí, jako je GDPR, vzhledem k tomu rozsahu, jak se tohle určuje. A pokud jde o to třetí u těch třech tisíc smluv, proč jste vybrali absolutní číslo a ne procento, také pokud je o ten práh jak se postaráte o to, aby eh, členské státy nebyly znevýhodněny. Děkuji. Tak já bych asi potřeboval dvě hodiny a, a, eh, a dvě minuty na odpověď, tak zkusím eh, a, 15 vteřin na každou. Tak pokud je americkou a, fiskální reformu, tady máme dvě, dva problémy. Pokud je o, o, o soulad s uh, rozhodnutími uh, VTO, a rozhodnutí o BEPS. No to je všechno. A potom k diskriminační povaze eh, rozhodování, eh, které eh, činíme. Tak o to tady nejde. Nesouvisí to s žádnou konkrétní strategií nebo se snahou o odvetu. Je to prostě mezinárodní problém. Eh, firmy musí platit tam, kde eh, vytváří hodnotu a zisk. My hovoříme o jednoduchém mechanismu, kterým se vyhneme dvojímu zdanění. A až k tomu, nebo když se, a když se to stane, tak eh, budeme moci dávat slevy, pokud jde o ty přímé daně placené firmami. Pokud jde o digitální trhy, tak tak ta filozofie v našem návrhu je následující. Tady jde vždycky o fyzickou eh, podpor, eh, přítomnost. Pokud máte firmu se zaměstnanci, tak dobře víte, kde je výroba a jak ji eh, zdanit. Tak to není u digitálních firm a proto potřebujeme mm, použít celou řadu kritérií, například počet kliků, kontaktů, a uživatelů. To je velká práce, která na nás čeká. Snažit se eh, posílit tu digitální přítomnost. Eh, ty firmy, o kterých hovoříte, to jsou mm, firmy, které eh, spojují, které sestavují ta data sami a proto je na firmách, aby byly transparentní a deklarovat všechny ty informace. A, um, poskytli. Pokud jde o stanovení těch stropů, pro jejich dální přítomnost, tak eh, ten distropy musí být nějak smysluplné, abychom eh, umožnili eh, firmám jednat, jednat řádně. Ale potom máte také krátkodobé zdanění a pokud máte 750, obrat 750 milionů, tak to je úplně v souladu s pravidly OECD. A musíme učinit určitá rozhodnutí, pokud je o obrat firm v EU. Děkuji, Sven Gigold. Ne. Um, welcome back. Pane komisaře, vítejte. V prvé řadě bych rád pochválil, co děláte v oblasti agresivního daňového plánování v rámci semestru a v rámci různých studií. Já vím, že asi bylo těžké sedmi členským státům říci, že se musí změnit a, a také zjistit, že devět států takového toho agresivního zdanění využívá i v oblasti podnikového zdanění. Mě by zajímalo, kdy dojde na doporučení těmto zemím pro změnu politiky. Dále v tomto výboru je tady nová věc, která se dostává na agendu a to je záležitost a kde ní eh, daňové soutěže ve zdanění podniků. Ale čeho si všímáme čím dál více je, vlastně konkurence v případě rezidencí těch bohatých, jako například Malta, Kypr, Itálie, také nabízí speciální daňového úpravy pro cizí subjekty, které by se měly stěhovat na místo, dostanou deseti letou úlevu. Já si myslím, že toto je skutečně nezdravý způsob daňové soutěže. Takže můžete nám do toho vnést trochu světla. Mluví se tady i o rezidentech EU, i o subjektech, které pocházejí mimo Evropskou unii. Můžete nám o tom něco říci, jakožto demokrat, Evropan a někdo, kdo neskrýval, že má zázemí eh, socialistického charakteru, že určitě budete mít zájem o takovou formu daňové soutěže. Ano, mohu potvrdit, že reakce některých ministrů z sedmi zemí, které zmiňujeme v našich zprávách, byla, abych byl diplomatický, poměrně živá a z mé strany rovněž musí si uvědomit, že je nikdy neatikujeme. Jsou tady daňové ráje, eh, u těch je ale striktní definice, nicméně nemá cenu no, by popírali, že musí řešit problém. To je určitě důvod, proč by měli upravit své zákony. Takže vám nemohu říct, zda to bude eh, zohledněno v doporučeních pro země, protože, jak víte, my definujeme určité výzvy a pak doufáme v plodné diskuse s členskými státy. U některých eh, ten dialog je v dobrém duchu, některé to stále popírají, takže pochopitelně uh, Eh, pokud dojde na doporučení, tak to budeme muset zohledňovat. No, víte, pokud jde o to, jestli jsem eh, sociální demokrat, jsem občan, který podporuje demokratici. Vítám to, co jste říká, ale není to ani tak mé mandátu jako eh, komisaře pro daně. Pokud se podíváte například o e, zlaté licence, zlatá víza, to je v kompetenci mé kolegyně Jorové a hrát e, na tom s ním budu spolupracovat. E, naš, nebo můj mandát není až tak omezen, ale uh, Eh, zaměřuje se především na přesuny podniků v rámci vnitřního trhu, ale je to určitě velmi důležité téma a vůči tomu jste jistě citliví. Ano, my se k tomu vrátíme. Děkuji, Marie-Pierre Cure. Mikrofon, prosím. Omlouvám se. Ano, pane komisaři, v prvé řadě jedna připomínka. Pokud jde no, o politickou krizi a sexuální přesuny v Evropě, Musím říct, že se nejedná o tyko, jedná se o strukturovaný dialog pro Evropskou unii. No a teď několik otázek. Nejprve dočasná daňová opatření podle nevládních organizací, ty 3%, která navrhujete, koresponduje asi 10% zdanění podniků. A vy o tom mluvíte oproti 9,5%, které jste zmínil už dříve a podle vás by se dalo ještě toto zmírnit tak, aby se vyhnuli dvojímu zdanění. Takže první otázka. Jakým způsobem se můžete vyhnout tomuto symbolickému kroku, kdy se řeší otázky podniků, které jsou tak říkají snad zákonem, jak si myslí. No a co ty velké podniky, které mm, předávají daně, sice společnosti, ale nejvíc ze zisku si nechávají. Dále mezinárodní daňová pravidla, ty musíme předefinovat, protože budou mít dopad na rozvojové země. Pokud jde o nás, tak my navrhujeme vytvoření globálních pravidel, tak jak byly definovány na mezinárodní báze v roce 2017. Co si o tom myslíte? Irsko Malta, Kypr a Nizozemsko i další reagovali naše, vaše návrhy, ale jsou to takové slepé uličky. Eh, jakým způsobem to obejdete? Pokud vy to nebudete schopni řešit, tak kdo? Protože podvody a daňové hráje pro nás v GUE nejsou signálem nefungování EU, ale jsou v jádru systému, který se teď chopil moci. Takže co s tím, s touto situací? Děkuji, madam. Vezmu to od konce. Pokud máte za to, že finanční systém se chopil moci, tak musíme my převzít moc nad financemi. To znamená, že musíme problematiku jednoduše řešit. To pochopitelně podléhá jisté míře koncensu a tak by to také mělo vypadat. No, já nebudu mluvit o etice a strukturálních problémech, ale jeden z důvodů, pro strukturální problém máme, je proto, že je tady nedostatek etiky. Občané se odvracejí od Evropy zády, protože mají pocit, že tuto výzvu nemůžeme řešit. Ale my jsme ji v minulosti řešit mohli a dokonce jsme zaujímali striktní stanovisko dlouhodobé záležitosti. Řeknu to, co už jsem říkal mnohokrát v minulosti. Střednědobá, dlouhá doba řešení se mi vždy zamlouvají víc, protože CCCTB eh, musí být eh, vůdčí v této oblasti. Pokud mluvíte o těch daňových sazbách, víte, není to krátkodobé řešení. My nechceme mít dočasné řešení, které jednoduše bude trvat na věky. Někdy se jedná o malé problémy a ty rostou, rostou, rostou, pak vás přerostou. A to nechceme. My ch- volíme tedy tu rozumnou sazbu 3%. Pokud se podíváme na kafa, Víte, já tomu nebudu říkat GAFA daň. My mluvíme totiž nejenom o tom, mluvíme asi o 180 podnicích, 50% eh, je asi amerických, 30 evropských a ta zbývající část pochází z ostatních zemí. Čili je to zdanění digitálních záležitostí, není to diskriminatorní a nezaměřujeme se na konkrétní podniky. Ale ještě se vrátím k tomu zdanění. Mluvíme o větších pěti miliardách eur na počátku a v podstatě se mluví o 50% toho, co bude stát Brexit Evropskou unii ale také se musíme podívat na to, jak dopůjde s vlastními zdrojemi. To budeme muset ještě řešit. Ano, 5 miliard je hodně. Jsou tady výhrady, my se k tomu budeme muset vyjádřit v radě, abychom dosáhli jednomyslnosti, ale náznaky jsou, že můžeme být optimističtí, protože takovýto návrh je podporován a teď musíme uh, Země, které eh, se zdráhají přesvědčit eh, argumenty a s tím, že jsou to spotřebitelé, kteří to budou platit, ne jedna nebo druhá země, která přijde o příjmy díky relokaci. Takže pojďme se snažit eh, by snažit o stručnost, protože pan komisař Dobrovskis dorazí co nevidět. Pro ty, kteří jsou mimo tuto místnost a kteří možná o tom nevědí, vy nejste pouze komisař pro daně, ale byl jste také ministrem financí ve Francii a měl jste také na starosti uh, daňovou politiku příslušného státu. Vzhledem k tomu, že mluvíme o daních, tak určitě se můžete podělit o vaší zkušenost. Francouzský minister financí by reagoval asi jak, kdyby třetí země, třeba Spojené státy, trvala na tom, že jakožto součást toho obchodní dohody by Francie měla být vyšší daně a daňovou politiku by jednoduše měla překládat arbitru třetí strany, která bude pak, který pak bude postihovat za jakékoliv porušení Francii. No, odpověď je jasná, nikdy nikdo takovou to smlouvu nepodepíšu, ale čeká se, že Spojené království se bude podléhat takové uh, Eh, mu to ponížení. Barnier eh, poukázal na bod 12 tím, že do budoucna je cílem vyhnout se nespravedlivému zdanění, které ho může používat Spojené království tím, že bude snižovat daně a bude uplatňovat kombinaci pravidel pro mechanismus pro nápravu a různé nápravné opatření. Pokud bude britská politika řešit eh, arbitrem třetí strany, tak to bude pochopitelně zdanění bez zastoupení a díky tomu začalo několik válek. Co pak vy chcete podnítit občanské nepokoje ve Spojeném království, anebo chcete znemožnit jakoukoliv dohodu se Spojeným královstvím? Eh, je mi líto, budu muset odpovědět velmi stručně, hm, protože vaše otázka jde mimo eh, dnešní mandát diskuse. Michel bandier, eh, který jedná jménem 27 zemí na základě předem definovaných principů, které stvrdila Evropská rada, pochopitelně chce upravit přátelskou dohodu se Spojeným královstvím, tak abychom mohli nadále udržovat dobré vztahy. Protože i když Spojené království se rozhodlo Evropskou unii opustit, bude to nadále země evropského charakteru. Nikdo nebude spochybňovat eh, její suverenitu, ale budeme muset spolupracovat a to také hodláme činit. Pouze bych řekl, že v rámci diskusí, v rámci mé působnosti, mého mandátu, musím říci, že já jsem poměrně rád za spolupráci s Brity během posledních pěti let. A teď jakožto komisař Musím říci, že Spojené království bylo jedno z prvních, kteří podpořili BEPS OECD a Spojené království spolu s dalšími čtyřmi ministry financí, takzvané velké země EU s největšími ekonomikami, byli vlastně jedni z prvních, kteří podpořili dočasnou daň, kterou navrhuje komise. Takže s Brity budeme nadále spolupracovat, ať už dojde na cokoliv do budoucna tak eh, se budeme v těchto otázkách zbližovat. Já si nemyslím, že se Británie stane daňovým rájem, bude nadále suverénní, bude přijímat příslušné strategie, ale bude to nadále eh, součást G20, G7. Děkuji. Pane předsedo, chybí tady jedna věc, pokud mluvíme o dan- daních. A to je otázka mafie. Drangater funguje na mezinárodní úrovni, zasahuje do obchodu, do velkých hotelových řetězců a často se pohybuje díky kryptoměnám, tak jak tomu říká Europol. A já si myslím, že komise e, do toho moc nezasahuje. Za druhé, desítky milionů subjektů vytvořilo offshore systémy, díky kterým dochází na unik miliard eur. A to je mimo kontrolu stávající legislativy. Státy a Evropská unie na této úrovni v tom nic nedělají. A já připomínám, že v tom vlastně jsou aktivní banky a ta vysledovatelnost je minimální. Některé vlády, včetně poslední italské, se dohodly s nadnárodními podniky, jako je Michelin, Philip Morris a podobně. Například s Philip Morrisem, ten v roce 15 měl 3 miliardový obrat v Itálii a 1,1 miliard je náklad na nákup cigaret. <coughs> Malé zisky, protože k tomu nákupu dochází ve Švýcarsku a jinde a Evropa k tomu pouze přihlíší. No, O čem tady mluvíte, je pochopitelně zásadní otázka, která mm, nezasahuje pouze eh, do mého mandátu, ale do mandátu komisaře Dombrovsky se Jourové a ostatních. Eh, my jsme mluvili o kryptoměnách a o regulaci a kontroly v rámci G20. A pochopitelně také zvažujeme, jak na to jít přes OECD, hm, protože tam došlo na návrh pro kontrolu peněžních toků a v rámci vlastního portfolia jsou tady dvě témata, která eh, souvisejí s trestnou činností a naším boji proti této mm, DPH a karuselové podvody. Ty stojí členské státy asi 15 miliard eur a my víme, kde skončí tyto peníze. Často jdou do organizované česne, trestné činnosti, do teroristické činnosti. A jeden ze způsobů, jak se vyhnout těmto kolotočovým podvodům, s tím, že tedy přeshraniční DPH se bude řešit úplně stejně jako vnitřní, bude vlastně stejný způsob, jak bojovat proti této trestné činnosti a terorismu. Máme tady blacklisty pro daňové ráje a ty byly vytvořeny právě pro tyto situaci, abychom dosáhli řízení, které by mělo přesně řešit to, na co poukazujete vy. Tak eh, eh, všechny skupiny měly možnost pohovořit. Eh, mám nyní čtyři řečníky podle Donta a bohužel máme pouze tři minuty. Za LPP pan Luděk Nejdemajer, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. První otázka se týká digitálního zdaňování eh, první stran. Eh, otázka je, jestli eh, komunikujete s daňovými orgány v USA a jak vlastně vidí ten váš názor, že zisky se generují zde a měly by být zde zdaněny. Druhá věc, my budeme potřebovat spolupráci těchto firm, abychom získali data, na jejich základu budeme moci eh, získat eh, daňové podklady. Jak proveditelná je tato spolupráce? A třetí, CCTB, eh, CCTB, já mám tedy otázku na pana Lamazura, ale já bych řekl z toho, co jste řekl, že je docela nepro, eh, nepravděpodobné, že bulharské nebo rakouské předsednictví mohly dospět k nějakému závěru, protože eh, stále ještě eh, neexistuje debata na vysoké úrovni a mnohé státy jsou proti. Takže do jaké míry je třeba jít cestou posílené spolupráce, abychom dosáhli alespoň něčeho? Tak především já si myslím, podobně jako pan Valtěry, eh, je, že nejlepší způsob zdanění je zdanění zisku, nikoli obratu. Čili toto je podle mě eh, v podstatě eh, to dlouhodobé řešení, které bude následovat potom pro zatímním řešení. Za druhé, pokud se týče dat, téměř všechny daně, tedy korporátní daně, Eh, tak zde půjde o deklarativní daň. Čili oni budou muset poskytnout určitá data. Všechny firmy, s nimiž jsem se setkal, eh, tvrdí, že se tomu podřídí, že budou plnit pravidla. A pokud budou muset podle pravidel eh, deklarovat interakce a s tím, že mají uživatele v EU, tak já jsem si jistý, že eh, to tak bude fungovat. Pokud se týče CCTB, eh, dvě poznámky. Za prvé, já nikdy nezapomínám na ty 3C, CCC, ne jenom CC. Eh, já jsem neřekl, že máme tady nějaký dvoustupňový přístup, ale že musíme uvažovat dva kroky, musíme o nich uvažovat a rozhodnout o nich společně. Tak. Druhá věc je tato. Můj entuziasmus pro posílenou spolupráci poněkud ochabl, poněvadž v posledních pěti letech jsem se pokoušel, eh, nejdříve tedy s, eh, jako francouzský ministr a poté jako komisař, No a mm, mm, prostě neuskutečnilo, neuskutečnilo se to. Čili ten eh, systém posílené spolupráce v podstatě se neprokázal jako efektivnější eh, než eh, dohoda mezi 28. Takže mm, takto. Nyní za SAD Pervanš Perez. Pane komisaři, k DPH jste řekl, že eh, bylo eh, mimořádně důležité pro mandát eh, TAX 3 a pro váš mandát. Můžete být konkrétnější, kdy asi budou hotové ty poslední prvky celého systému. Je to totiž důležitá součást celé struktury. K CCCTB myslím, že tady bychom se měli soustředovat na dvě věci souběžně. Eh, tváří tvář našim americkým partnerům, kteří hovoří o možném, eh, možné hrozbě eh, nadměrného zdanění. Tak zaprvé my tedy potřebujeme to CCCTB, tak abychom se dokázali vypořádat s některými firmami, ale když hovoříme o nadnárodních koncernech, tak tady myšlenka je to, že CCTB je tím vlastně nejlepším přístupem evropským k americkému stylu zdaňování. Protože eh, komise eh, nyní mění eh, řadu věcí a možná by se měla vrátit i k něčemu, co je tady od začátku vašeho mandátu. Asi si vzpomenete, že jednota Eh, byla nejdříve v rámci DG FISMA a jeden z našich návrhů je, že eh, vlastně to digitální by mělo být eh, v portfoliu paní Jourové. Já myslím, že bychom se měli vrátit tedy k tomu. Asi by bylo lepší, kdyby praní špinavých peněz bylo vaší zodpovědností. Takže moje odpovědi. Za prvé, návrhy DPH budou hotové v květnu. Myslím, že je důležité, abychom tedy to tady urychlili a měli k dispozici veškerý materiál pro další pokrok. CCCTB tady skutečně musíme začít a tady to je de facto úhelný kámen reformy daní, zdanění firem v 21. století. Současně s tím ovšem nechceme eh, bránit členským zemím, aby si zavedli nějakou eh, do, prozatímní daň. Protože tady máme určitý nedostatek a máme tady nerovný přístup k různým aktérům. Můj dojem vzhledem k restrukturalizaci je, že budete se moci ptát, budete moci ptát ty též otázky eh, mému eh, následovníkovi a další komise. Za EPP tři otázky. Za prvé politická otázka. Správně říkáte, že polovina firm, kterých se bude týkat dočasné zdanění, jsou americké firmy. Eh, máte trošku obavy z možné reakce americké administrativy, vzhledem k tomu, že jde o tu nejprotekcionističtější a protiobchodní administrativu eh, za mnoho let. Druhá otázka. Eh, pracujeme na konsensu do roku 2020 a další eh, update od roku 2019. Domníváte se, že eh, OECD by mohla na ten problém digitalizace odpovědět nějak rychleji? A poslední otázka. Vidíte nějaký potenciál v tom, eh, že ta provizorní daň, že by mohla mít prostě nějaký, nějaké datum vypršený, tedy prostě nějaký ten sunset. A až budeme mít tedy CCCTB, tak uvidíme, eh, jaká bude podpora. Ale možná, že by, byla, eh, by bylo lepší mezinárodní řešení, eh, urychlit to, co se děje na, na OECD a to naše Eh, provizorní řešení možná eh, omezit v čase. Ano, děkuji za tyto otázky. Tak zaprvé s tím OECD. Já si cením práce odvedené na půdě OECD a ta zpráva, která stará asi dva týdny, je eh, velice kvalitní. Ukazuje, že tam že tady existuje problém, který je třeba řešit na internacionálním poli, ale také ukazuje, že zatím nemáme konsensus a že na něm budeme muset pracovat zejména v období po roce 2020. A já myslím, že je tedy eh, celkem oprávněné, že některé členské země to berou do vlastních rukou eh, s pocitem naléhavosti. Čili eh, skutečně my musíme se snažit to urychlit. To provizorní řešení už je z definice provizorní. To znamená, že by to mělo být eh, nejenom v rámci čekání na CCTB, ale také eh, čekání na dohodu na půdě OECD plus ta digitální přítomnost. To je ovšem věc, která, je, která může eh, být zavedena také na národní úrovni, na, s nějakou společnou bází. No a pokud se týče tedy eh, Spojených států, eh, já jsem tedy napsal dopis eh, na ministerstvo financí, také jsem se setkal s jeho představitelem v Buenos Aires a rovněž na G20 jsem o tom hovořil. A musím říci, že ta námi navrhovaná dan není daň antiamerická. To prostě děláme něco, děláme svých eh, pohnutek, pracujeme na tom už měsíce a eh, de facto není to nějaká reakce na obchodní situaci. Není to antiamerická daň, týká se to nejenom amerických společností a ne všech. A eh, není to, jak se říká, a to je eh, to se týká vlastně asi 80 eh, firm, které eh, spadají do této daně. A de facto tímto budu také argumentovat vůči americkým kolegům, což bude za několik týdnů na, v rámci MMF. No a Určitě bude to velice zajímavé. Děkuji a poslední Paul Tang za SAD. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Pane Moskovi si myslím, že eh, v podstatě se shodujeme, ale když jste prezentoval ten digitální balíček, hovořil jste o Eh, daňových obrech, eh, kteří platí eh, zhruba 9,5 na daních. Ale není to příliš mnoho. Já vím, že Apple podle komise platil 0,05 Google 46 milionů z mnoha miliardového v desítkách miliard obratu. Takže to skutečně jsou to věrohodná čísla. Druhá otázka, spolupráce se zeměmi. Já jsem byl v holandském parlamentu, holandská vláda to zatím studuje. Skutečně je třeba, aby tedy eh, CCCTP, aby to tedy mělo nějaký eh, dopad na členské země. A, a, a mě by zajímalo, které země, které daňové administrace nespolupracují na tom, aby eh, bylo jasno, jak to je v jednotlivých členských zemích. A Jean-Claude Juncker řekl ve, v projevu o stavu Unie, že budete chtít hlasování většinové podle příslušného článku. Čili eh, jak to bude se zahrněním tohoto článku? Tak pokud se týče těch čísel, která jsem uvedl, to jsou průměrná čísla, eh, nereflektují realitu pro všechny firmy a všechny členské země. A eh, paní kolegyně Vestažer eh, na tom pracuje detailněji. Ona provedla určité přípravné práce a je to základ pro práci do budoucna. Je důležité se tu zaměřit na nedostatky a korigovat je. Samozřejmě, že pokud navrhujeme daň ve výši 3 je to proto, že mnohé z těchto firm platí málo nebo vůbec nic, čili my budeme potřebovat určitou specifickou daň, eh, takovou, aby to její zdanění bylo aspoň trošku relevantní. Samozřejmě, že chceme pracovat s tímto parlamentem a s vnitrostátními parlamenty a vládami, a to se bude týkat také eh, legislativy eh, ohledně agresivního daňového plánování. Eh, také jsem hovořil s novým ministrem financí z zemí a mám takový pocit, že došlo k určitému zlepšení. Samozřejmě v Nizozemí si musí samo rozhodnout, jestli to dostatečné nebo není ale já jsem měl takový eh, pocit, eh, že spíše přede mnou eh, byly zavírány dveře, ale to se mi stalo jinde. A pokud se týče tedy s, tomu člán, s tím článkem 116, tak komise tedy přijde s nějakým návrhem, já ho zatím neznám. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám za účast v této výměně názoru jasně se ukázalo, že my opravdu máme stejné cíle, pokud se týče daň, zdanění. A že tedy chceme garantovat eh, eh, spravedlivé zdanění pro všechny. Děkuji vám, pane komisaře. Eh, děkuji. Jenom bych řekl, že catch the eye tady neproběhlo, poněvadž na to nezbyl čas. Zůstali jsme tedy u těch předdefinovaných eh, řečníků. A já bych chtěl tady poděkovat panu komisaři Moskovisimu, poblahopřát mu eh, k odhodlání a úsilí, které tomu věnuje. Jak správně řekl, my jsme všichni na, eh, na jedné lodi a opravdu do konce našeho mandátu musíme prokázat výsledky. Eh, jsme odhodlaní a uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom přispěli k tomuto úsilí. A to mohu říct za komisi i parlament, poněvadž to bude eh, historický krok před a myslím, že je to nezbytné proto, abychom završili celkovou strategii Eh, kterou eh, tato komise realizuje a která je rozhodující, ale také proto, abychom konečně měli v rukou nástroje, abychom se Eh, mohli popasovat eh, s výzvami eh, neplacení daní, daňových úniků, daňových podvodů, také digitální zdanění, poněvadž toto je prostě rozhodující boj pro náš, o náš sociální model v globálním světě a my jsme odhodláni zvítězit.